body na našem pořadu jednání. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin, budeme pracovat eh, od 9 do 13, pak od 15 eh, do 18 a tak